Paní předsedkyně, místopředsedové, koordinátoři, vážení poslanci, dámy a pánové, jsem velmi poctěn, že tady dnes se mohu účastnit vašeho zasedání. A dnes jste to opět vy, více než kdy jindy, kdo eh, formuje novou Evropskou komisi. Předtím, než eh, budu prezentovat svou vizi eh, v rámci svého portfolia, tak bych chtěl říct několik slov o tom, proč eh, jsem tady dnes tak rád. Být komisařem je totiž být odhodlaným Evropanem. Být komisařem znamená zastupovat evropský zájem a nic jiného. Být komisařem znamená sloužit evropským občanům. A pro mě nemůže žádná podsta být větší než tato. Jak eh, víme, vztahy mezi Evropskou unii a Maďarskem procházejí velmi obtížným obdobím. Nezhodli jsme se u celé řady důležitých otázek a vedli jsme řadu sporů. Ale jedna z velkých předností Evropské unie je to, že nám dává prostor pro to, abychom mohli diskutovat o našich rozdílných názorech a řešit naše vzájemné spory, a to otevřeným, demokratickým a mírovým způsobem. Řešení našich sporů, ať už jsou jakkoliv obtížné, nás v podstatě posiluje. Jednotlivě, ale i kolektivně jako celou Unii. V konečném důsledku jsme všichni sjednoceni na základě stejných evropských hodnot. Lidská důstojnost, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv. Toto jsou hodnoty, kterým já velmi hluboce a osobně věřím. Dnes večer bych se s vámi chtěl podělit o svou vizi pro oblast eh, vzdělávání kultury, eh, mládeže a občanství a chci hovořit o práci, kterou bychom společně měli provádět. Pokud eh, budete číst eh, články v některých médiích, tak byste mohli získat dojem, že toto portfolio není nějak důležité, ale já s tím nesouhlasím, protože tady jde o budoucnost našich mladých lidí. Máme velký problém, který představuje nezaměstnanost mladých, která v některých eh, zemích přesahuje 50 a proto bychom měli zajistit našim budoucím generacím co nejlepší start do života. A co by mohlo být eh, hodnotnější pro Evropskou unii než eh, její vlastní kultura a identita? A které sektory si zasluhují více ochrany a podpory než náš kulturní a kreativní průmysl? Evropa je především o sdíleném dědictví, je to komunita sdílených hodnot. Vážení poslanci, Myslím si, že toto portfolio je stejně důležité jako všechna ostatní. Pokud chceme obnovit eh, naši ekonomiku spravedlivým a udržitelným způsobem, musíme začít u vzdělávání. Musíme připravit naše mladé lidi na svět, který je multikulturní a rychle se měnící. Pokud chceme, aby naši umělci našli obecenstvo v Evropě a na celém světě, tak jim to musíme dát potřebné nástroje, abychom mohli využít našeho potenciálu jako lidských bytostí. Nejsme jenom ekonomickými zdroji, nejsme jenom součásti nějakého stroje. Jako lidé hledáme eh, význam v našich vztazích k ostatním a chceme patřit k něčemu většímu, než jsme my sami. Politiky v tomto portfoliu se většinou provádějí na národní, regionální a místní úrovni, co nejblíže občanům, a tak by to také mělo být. Ale já souhlasím s těmi, kteří věří, že Evropská unie může a musí hrát vedoucí roli v této oblasti. Musíme pomoci našim členským státům a ostatním zainteresovaným stranám řešit naléhavé problémy. Chci pomoci s modernizací našich vzdělávacích systémů od raného dětství až po postgraduální studie. Chtěl bych eh, zasadit o to, abychom měli dobře motivované a dobře vyškolené učitele, jejichž práce bude obecně uznávána. Chtěl bych, aby naše školy a univerzity více používaly nové technologie a nové způsoby výuky. Také bych chtěl, abychom dosáhli našich cílů v rámci strategie Evropa 2020, aby více studentů dokončilo vyšší vzdělávání a aby méně žáků končilo předčasně školní docházku. Protože ti, kteří neodejdou ze školy s dostatečnou kvalifikací, potom budou znevýhodněni v životě. Vážní kolegové, Moje priority na příštích pět let jsou jasné. Za prvé musíme umístit vzdělávání do srdce Eh, plánu Evropské unie na růst a zaměstnanost. A proto mě Jean-Claude Juncker požádal, abych podpořil investiční balíček, který eh, chce představit během tří měsíců. A dnes eh, slibuji, že se budu snažit oplnit tohoto cíle, a to nejenom na začátku našeho mandátu, ale každý rok, až bude komise předkládat svoje každoroční doporučení členským státům. To znamená, že musíme vyvinout tlak na vlády členských států, aby investovali do učitelů a nových technologií, aby modernizovali metody výuky a školní osnovy. Musíme investovat do vzdělávání odborné přípravy. Za druhé, chtěl bych přispět k tomu, aby eh, naše kreativní odvětví mohly prosperovat v digitálním světě. Evropa je ve vedení při vytváření kreativního obsahu a na to bychom měli být pišní. A žádná jednání o obchodních dohodách s jakýmkoliv partnerem na světě by neměly podkopat roli kultury a zásadní důležitost eh, veřejné podpory pro kulturu. Dovolte, abych citoval Žána Kloda Junckera. Neopětujeme kulturní rozmanitost Evropy na oltář volného obchodu. Konec citátu. A já vás mohu ujistit, eh, že jakákoliv reforma režimu autorských práv Ehm, nepůjde proti zájmům našich eh, umělců, ale bude se snažit také podpořit kulturní rozmanitost, která představuje jádro naší evropské identity. Za třetí, byl bych rád, kdyby naše univerzity byly nejlepší na světě. Jsou to eh, velmi hodnotné instituce, jsou to pilíře naší společnosti a jsou to také velmi důležité zdroje inovací. Ve střední Evropě před rokem 1989 to byly bašty svobody, které udržovaly při životě svobodné myšlení. Dnes eh, mnoho z nich ještě pořád musí otevřít své brány vnějšímu světu. Mnoho z nich se ještě pořád musí přizpůsobit společenským a ekonomickým změnám. Chci vás ujistit o tom, že Evropská komise použije všechny nástroje, které máme, aby pomohla univerzitím aby pomohla univerzitám modernizovat, aby budovala nový vztah eh, s širší společností. Chtěl bych, abychom podpořili znalostní trouhelník mezi školstvím, vědou a výzkumem a podnikáním, aby to bylo skutečné partnerství. Chceme investovat do Evropského institutu pro inovace a technologie EIT a také, abychom podpořili program Marie Skodovské Kiry. EIT je dalekosáhlý projekt, který již teď mění způsob, jakým přemýšlíme o inovacích. A já jsem velmi vděčný za podporu parlamentu pro eh, Evropský institut pro technologie a inovace. Stejně tak eh, bych byl rád, kdyby v jádru naší politiky bylo společné výzkumné středisko. Dobrá politika potřebuje dobré výzkumné výsledky a JRC eh, bude mozkem našeho Eh, uvažování a byl bych rád, kdybychom z toho všichni mohli eh, <clears throat> mít prospěch. Vážení kolegové, eh, moje čtvrtá priorita je velmi úzká spolupráce s Marian Thyssen, komisařkou pro zaměstnanost a sociální záležitosti, protože společně musíme bojovat proti nezaměstnanosti mladých. Víme ale, že Evropská unie je pouze částí toho řešení, protože většiny práce v této oblasti musí odvést členské státy, ale já budu jejich úsilí podporovat všemi zdroji, které v rámci svého portfolia budu mít k dispozici. A myslím, že společně bychom mohli dosáhnout eh, výrazných výsledků. S vaší podporou a společně se členskými státy můžeme pomoci mladým lidem přejít eh, ze světa vzdělávání do světa práce. Měli bychom modernizovat eh, naše školství a systém odborné přípravy, abychom mohli podpořit 21. století, například prostřednictvím garance pro eh, mládež, eh, tím, že budeme financovat nová partnerství mezi univerzitami, odbornými školami a podniky, tím, že budeme zlepšovat kvalitu učebních oborů a také tím, že nabídneme mladým lidem všechny výhody i neformálního vzdělávání mimo školy. Mojí pátou prioritou je eh, mládež a to, aby stála v centru vytváření politiky. Mladí lidé v Evropě eh, se teď nacházejí eh, v nové situaci. Ekonomická krize totiž zvýšila nezaměstnanost způsobem, který jsme tady ještě neměli, ale také hospodářská krize vznesla velmi obtížné otázky o tom, jaké místo mají mladí lidé ve společnosti zaujímat. A mladí lidé dnes jsou lépe informováni, lépe propojeni, než to bylo v minulosti, zejména díky novým sociálním médiím, ale ještě pořád se to nepromítlo do uh, uh, politiky. A to bychom měli změnit. Měli bychom vést strukturovaný dialog eh, s skupinami mladých lidí, abychom prokázali, že má svou hodnotu. A měli bychom také Eh, navázat dialog se znevýhodněnými mladými lidmi. Takže já chci pracovat na rozvoji nových platform, které by nám měly umožnit eh, dosáhnout více než milion mladých lidí v příštích pěti letech. Chtěl bych tím naznačit skutečnou změnu eh, v demokracii a v účasti na demokratickém životě. Mojí šestou prioritou je snaha obnovit smysl evropského občanství je to více než jenom pár slov ve smlouvě Evropské unie, je to mnohem více než jenom společný cestovní pas. Evropské občanství by mělo být něco, co doplňuje na eh, členství, eh, občanství členského státu. Chci, aby evropské občanství bylo něco, čím žijeme a dýcháme. Je to něco, co obhacuje náš každodenní život. Naše portfolio je proto nejlepší začátek. Vzdělávání, mládež, kultura a sport – všechny naše politiky a programy by měly přispívat k vytváření pocitu občanství a sounáležitosti. Náš program Evropa pro občany by měl eh, zlepšovat informovanost o společné historii v Evropě a o našich sdílených hodnotách. Eh, slova sport a mnohojazyčnost nenajdete v názvu mého portfolia, ale tvoří nedílnou součást eh, tohoto portfolia. Já jsem rád, že je také mám na starosti. Poprvé v existenci evropského rozpočtu máme 300 milionů euro na ochranu mladých eh, sportovců a ochranu práv dětí, abychom bojovali proti násilí, diskriminaci, dopování a podvodu při sázení na sportovní utkání. Chtěl bych poděkovat parlamentu a zvláště tomuto výboru za to, že přispěli k založení Evropského týdne sportu. Můžete počítat s mou plnou podporou, kdy tuto, až tuto iniciativu příští rok zahájíme. Máme také eh, velmi silné nástroje pro podporu učení jazyků a pro eh, jazykovou rozmanitost. Máme na to program Erasmus+, který eh, počítá mezi své cíle také jazykovou rozmanitost, takže bychom to měli využít, abychom podporovali učení se všem jazykům, které v Evropě máme. Naše listina základních práv eh, také eh, stanovuje jako právo eh, naši jazykovou rozmanitost a já budu spolupracovat s panem Timmermansem, abychom zajistili, že ta listina bude naplněna. Eh, vážení poslanci, mám před sebou eh, řadu velkých výzev a k jejich řešení budu potřebovat vaši podporu. Podobně jako architekti středověkých katedrál možná se nedožijeme konečných výsledků naší práce, ale já jsem připraven se do této práce tak jako tak pustit. Dovolte, abych na závěr mm, eh, pronesl několik optimistických slov. Věřím, že bychom měli eh, mít pozitivní pocit z nástrojů, které máme k dispozici. Erasmus je jedna, eh, jeden z nejlepších vynálezů Evropské unie představuje některé z našich nejhodnotnějších eh, hodnot, otevřenost, mobilita a snaha pochopit eh, naše eh, sousedy. A já jsem také rád, že budu mít na starosti nový program Erasmus+. Chci s vámi spolupracovat na tom, abychom pro něj získali dostatečné finance. Na začátku tohoto roku eh, tento program začal fungovat a naší povinností je teď, aby 4 milionů lidí, kteří studují, pracují a dělají dobrovolnou práci v jiné zemi, měli dostatek podpory. Vážení kolegové, toto byly moje priority na příštích pět let. Mám před sebou hodně práce a musíme také naslouchat našim občanům a zejména našim mladým lidem. Bude pro mě velkou ctí sloužit eh, evropskému projektu a bude pro mě také ctí spolupracovat s tímto výborem a s celým parlamentem jako Evropský komisař. Doufám, že společně můžeme dosáhnout velkých věcí.